Euh, kolegové, navrhuji, abychom zahájili naše jednání. Jednání probíhalo mezi zpravodaji, stínovými zpravodajmi a skupinami během jedné části noci. A myslím, že se nám podaří, tak jak jsme si přáli včera odpoledne, dokončit veškeré naše hlasování dnes dopoledne. Chápu, že nedošlo k dohodě ohledně všech bodů, ale přestože není tato absolutní dohoda, hlasování umožní eh, přijmout rozhodnutí v rámci většiny. Tak jak jsme to stanovili včera. Začneme hlasovat eh, tím, co se nebude týkat rozpočtu. Bude to hlasování ohledně našeho návrhu na doporučení v rámci druhého čtení ohledně rozhodnutí, to je právně důležité, ohledně záruk na případné ztráty Evropské investiční banky suvěru a záruk na projekty mimo EU. Spravodajem je náš kolega pan Ivajlo Kalfin, místo předseda, který včera nemohl být přítomen. Víte, že on je velice nyní aktivní v národní politice svojí země, ale jistě si pamatujete, že o tom hovořil několikrát, Tak jsme, tady proběhlo mnoho jednání v rámci trialogu, který byl nakonec pozitivní. Dosáhlo se pozitivního výsledku v rámci parlamentní delegace v jednání s radou a tento trialog vyústil politickou dohodu. A dnes budeme mít hlasování, které by mělo tedy stvrdit dohodu a referendum, ke které došlo mezi tedy radou a parlamentem, tedy delegací, kterou vedl zvláště pan Kalfín. Takže předkládám hlasování rozpočtového výboru stvrzení tohoto návrhu rozhodnutí, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Kdo se zdržel, děkuji. Takže doporučení je přijato. A nyní se opět vrátíme k našemu velikému sešitu pozměňovacích návrhů ohledně rozpočtu. A sice navážeme na stránce 149, to je kategorie 3, okruh 3b, stránka 149. Všichni máte svoji hlasovací listinu, všichni máte elektronickou kartu. Víte, že i včera jsme hlasovali často elektronicky. Všichni jsou připraveni, takže začneme. V naší verzi stránka 149 Citizen Chips, to jsou přípravné akce, o těch budeme hlasovat později. První návrh 4186, pan Harton, kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Kdo se zdržel, je zamítnuto. 4757 Tady jsou pouze připomínky. Zpravodaj pro, kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zelení. Takže připomínky jsou přijaty. Další řádka. Dva návrhy, které jsou stejné. 41, 89. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Další řádka. Kalče program. 206. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Přijato. Strana 150. Nahoře máme pilotní projekty. První změna, o které budeme hlasovat. 41, 92. Pan Hartung, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 230. Výbor pro kulturu. Zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Jakož i dva následující návrhy, které obsahují stejné částky. 41.05 pan Aglund. Tady bychom měli odhlasovat návrhy a bylo mi řečeno, že EPP má ústní návrh. Ne. Ne, tak není to EPP, je to zpravodaj. Je to paní zpravodajka, která má ústní návrh. Co nám navrhujete z hlediska vašeho ústního návrhu? Allora, l'emendamento orale è l'inserimento dopo la parola tre. Tento ústní pozměňovací návrh eh, zahrnuje to, že mezi training a language vložíme používání ohrozených jazyků jako, vzdělávat, ve, ve ve vzdělávat, jako vzdělávacích médií. Anche questo. And eh, another pa- eh, un'altra parte che è allegata oggi alla lista di voto. A je tu ještě další část, je to doplnění. Doplnění k připomínkám, eh, já to přečtu. Je to dlouhé. V roce 2012 Fiata v trestu bude organizovat eh, festival týkající se eh, menšin. Tyto, eh, tato vystoupení by měla poskytnout nové příležitosti pro uznání menšin Zároveň by to dodalo význam evropskému principu podporovat eh, jazykové menšiny. Do, dobře. Mark saranno modificati con l'introduzione nella prima parte di use. V té první části use and education media a tam bychom tuto tam bychom dodali tu část, kterou jsem přečetla právě a kterou najdete v příloze. Takže tuto část tam zařadíme do eh, tohoto návrhu. Ano, takže jsou to vlastně dva eh, návrhy nebo komentáře, připomínky. Týká se to tedy poněkud odlišných aspektů. Mohu tedy předložit on eh, blok tyto návrhy? Ne, nemohu. Takže první ústní návrh, to znamená zařazení. Education media. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Dva hlasy. Kdo se zdržel? Takže tato první část je přijata. A nyní druhá část. Je euh, pro tuto druhou část. Proti? takže probudíme elektronické zařízení. Hlasování je zahájeno. Je nás 32 hlasujících s kartou. Takže hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. 15 pro, 16 proti. Takže tato druhá část není přijata. Dále Euroznačení evropské dědictví, to jsou pilotní projekty. Takže se dostáváme k médiím. 4193, pan Hartong. 4193. Ano, Média 2007. Artist Mobility, to je pilotní projekt. Dobře. Pan Žavel ještě spí. 41.93. Návrh pana Hartonga, kdo je pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. A 46.00 také. Media Mundus, 41.95. Pan Hartong, kdo je pro? Proti. Držel se, zamítnuto. 231. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti. Proti? A co socialisté? Jsou pro. Dobře. Kdo se zdržel? Takže pro je přijato. 231 bylo přijato. D'accord. Alors, nous passons maintenant... A nyní přejdeme na, tu, na ten slavný okruh speciální výroční události. Tady máme jeden kompromis a kontrolujeme zpravodaj, který pokrývá osm návrhů z hlediska částek. Není to tak? Všechno to pokrývá. Dobře, tak celý okruh zvláštní výroční akce. Takže tady je jeden kompromisní návrh, který pokrývá všechny částky. A to na základě čísel, to je 1 milion 600 tisíc závazky a 2 miliony 700 tisíc platby. Jsou to miliony, nejsou to miliardy. Miliony. Godmany, Pan Godmany je znepokojen. Je to tak tedy, ptá se pan předseda. Kdo je pro tyto částky? v rámci kompromisu. Děkuji. Proti. Zdržel se. Takže částky jsou přijaty. Pak jsou tady připomínky. Takže připomínky ohledně šedesátky. Kdo je pro? Můžeme eh, hlasovat en bloc ohledně všech připomínek. Promiňte, takže je to ještě jednodušší. Takže předkládám k hlasování všechny připomínky en bloc. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Pan Hartong, kdo se zdržel? Připomínky jsou přijaty. Blahopřeji. Co se týče zvláštních výročních akcí, tak toto je vyřešeno, ale tady pan Žavel se probudil právě. Ne, on nespal, já jsem spal trochu, promiňte. A musíme se vrátit zpět. Strana 150. A sice Evropské dědictví. Tady jsme zapomněli odhlasovat 4192 od pana Hartonga. Označení Evropského dědictví 4192. Autor pan Hartong. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Ale museli jsme to odhlasovat, takže vám děkuji. Nyní se tedy vrátíme na 153. Tam máme pilotní projekty, takže tím se nebudeme zabývat. Use in Action. Tady budeme hlasovat nejdříve o návrhu, který je kompromisem 174. Je to AFET. Spravodaj je pro. Nejdříve budeme hlasovat o částkách a pak připomínkách. Kdo je pro 174? Děkuji. Proti? Zdržel se? 174 je přijato z hlediska částek. A to znamená, že všechny ostatní mládež v akci návrhy odpadají. Nepotřebujeme o nich hlasovat, ale musíme hlasovat o připomínkách 174. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Držel se? Nikdo? Přijato. Z hlediska připomínek. A další řádka. 234, eh, 238. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Zdržel se? Přijato. Další řádek. 748. Návrh zelených. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Zelení. Proti? Ostatní. <laughs> Zdržel se? Zamítnuto. 239. Pro? Zpravodaj je také pro. Kdo je pro tedy? Proti? konzervativci, a pan Hartog a paní Wertmann. Zdržel se? Děkuji. Přijato. A jdeme dále. 44,77. Zpravda je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Opatření multimediální oblasti. Tady máme, promiňte, nejdříve máme změny ohledně čísel. Říkají mi, že tady celkový kompromis, který všechno e, pokryje. A týká se rezerv. Ne, promiňte, týká se všeho. Takže je tu kompromis. Tady mě musí kontrolovat náš zpravodaj. A v rámci toho kompromisu z hlediska závazku 26 milionů 960 tisíc v rámci rozpočtové položky a platby 24 milionů 500 tisíc, ale 4 miliony 500 tisíc půjde do rezerv z hlediska závazek, závazků a zbývající částka do plateb. Je to tak. Takže budeme hlasovat o těchto kompromisních částkách. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Takže to byla čísla včetně rezervy. Pak tady máme podmínky čerpání rezervy. To je vyjádřeno v připomínkách. To je také předmětem kompromisu. Kdo je pro tyto připomínky? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Je to stejná většina. Takže A nyní přejdeme na stránku 156. Informace určené sdělovacím prostředkům, tento okruh. Informuji vás, že pokud v rámci tohoto okruhu překročíme návrh rozpočtu, tak překročíme také hranici tohoto okruhu, této kategorie, tu marži, která tady je. A z tohoto důvodu eh, návrh 221 a dva následující, které jsou stejné, z tohoto důvodu je zpravodaj proti těmto návrhům. Kdo je pro tyto návrhy? Děkuji. Kdo je proti? Držel se? Je to zamítnuto jednomyslně. Ale musíme hla- hlasovat o tvorbě rezerv, ne? Ne, takže všechno odpadá tím pádem. Dobře. Já bych si rád zahlasoval, říká pan předseda, ale tím lépe tedy. Tady máme další pilotní projekty. Information Outlets. Paní Vertman, autorka 4602. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 4286. Autor pan Gajer. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pan Gajer. Kdo je proti? všichni ostatní. Kdo se zdržel? Lito je drahý kolego, návrh je zamítnut. Pak musíme také hlasovat o připomínkách. 351, zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Připomínky jsou přijaty. A nyní přejdeme na další rozpočtovou položku. Budeme nyní hlasovat o 350. Jedná se o vytvoření nové rozpočtové položky. Takže teď se jedná o návrh číslo 350. Paní zpravodajko, co nám navrhujete u 350? -ky? Máme hlasovat en bloc nebo odděleně? Není mi to jasné, řekněte nám to. 150 je duplicato 350. A ta se tam dostala dvakrát a je to chyba. To znamená, že musíme hlasovat o obou současně. Takže 350 z eh, linky 02. 350 z 0201. To tedy zůstane v rámci této rozpočtové položky. A pak máme 352, ne, druhá část 350 0201, Pokud bude přijata, tak bude převedena do okruhu 5. A mohli bychom tedy hlasovat en blok ohledně těchto tří položek. Já jsem tomu tedy neporozuměl, ale vy zjevně ano. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Takže jsme takto rozhodli. První dva návrhy zůstanou v rámci této položky a v tomto okruhu 3b, zatímco ta poslední bude převedena do okruhu 5. A nyní můžeme přejít na komunikace na úrovni dostupní komise a tady máme návrh GUE 1005 partnerství pro komunikaci o Evropě. Eh, takže zamítnuto. 4616. Autorka paní Vertman, zpravodaj proti, kdo je pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 352 to je tvorba rezervy. Týká se to částek a vytvoření rezervy. Kdo je pro 352? Kdo je proti? Držel se? Přijato. A nyní přejdeme na 41.99. Byl to pan Harton, který to vypracoval pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Obracím stránku Evropa pro občany. Opět pan Hartong 4200 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 347, zpravodaj je proti, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A 747 odpadá tím pádem. Pak tady máme pilotní projekt, ale Musíme hlasovat o Evropském domě občanské společnosti. 4201, autor pan Harton. Kdo je pro? Proti? Děkuji, zdržel se, zamítnuto. Pak máme přípravná akce, přípravnou akci. Pan, návrh pana Vandalena je stažen, pak tam máme opět přípravné akce a nyní budeme hlasovat o 4203 pana Hartonga. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Pan Fandalen vymizel, 468 zravoda je pro, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. A tudíž návrh Juty Hauk je také přijat. 4203 na Hartong pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pan Dalen opět mizí. A nyní akce Unie v oblasti zdraví. Tady jsou připomínky pana Lašlo Suriana. Eh, Zpravodaj se nelíbí. Kdo je pro tyto připomínky? Proti? Takže musíme hlasovat elektronicky abychom zjistili, zda se těšíme dobrému zdraví. Takže hlasujeme 47, 69. Hlasujte. Ještě tři hlasy schází. Končím hlasování. 15 pro, 19 proti. Připomínky pana Suriana jsou zamítnuty. A nyní přejdeme na 4204. Pan Hartong. Pro, proti. Držel se, zamítnuto. Opět odpadá návrh pana Vandalena 4204. Autor pan Hartong. Pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. 467. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Držel se, přijato. Zelení hlasovali proti, ale mají menšinu. Nyní návrh Juty Hauk, ten s tím souvisí tedy odpadá 43, 44. Paní Lepáš, rezervy, zpravodaje proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je tedy proti? Všichni ostatní. Kdo se zdržel? Takže tato rezerva je zamítnuta. Pak máme pilotní projekt, o tom nebudeme hlasovat budeme hlasovat o návrhu 741, socialisté a demokraté. Zpravda je pro, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel, přijato. A tím jsme dokončili okruh 3b. A můžeme nyní se dostat k velmi zajímavému okruhu číslo 4. Joie de la vice-présidence pro velké potěšení paní místopředsedkyně, která je v dobrém rozpoložení. Nejprve budeme hlasovat o blok o té tabulce s číselnými údaji, s výškami částek. To se teď rozdává v sále. Est-ce que tout le monde a le tableau? Máte všichni tu tabulku k dispozici? Takže ta eh, tabulka s kompromisním návrhem eh, je obsažena v rámci eh, toho dokumentu Supplementary Dossier. Není to označeno, jednotlivé stránky nejsou označeny, ale máte to všichni, máte to všichni před rukama, pod, před očima. Jsou tam některé E, částky doplněné poznámkami a my budeme po jednotlivých e, těch položkách postupovat následně, ale naproti tomu celkově e, ty částky budeme hlasovat a blok. Takže tady je co se týče eh, politické schody, eh, rozhodnutí o pomoci, eh, je to ze strany 193 států OSN, včetně Palestiny a Vatikánu, takže to mějme na paměti. Nejprve tedy ta tabulka s částkami. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Zelení a gue. Děkuji. Takže výše částek eh, je schválena v jednom hlasování a já upřímně blahopřeji zpravodajům i frakcím k této dohodě a k tomuto souhlasu. A teď tady máme zvláštní dokument, budeme muset postupovat eh, položka od položky a e, jsou to ty připomínky, ty komentáře, bude to tedy trošičku obšírnější. Takže 536 a k tomu ty další dva identické, kdo je pro, kdo je proti, liberálové, konzervativci, Hartong a takže tyto jsou přijaty. 41, 86 od pana Hartonga, v nesouhlasí pro, proti, zdržel se zamítnuto. 47,56 od pana Suriana. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže ty největší frakce jsou pro. 45, 26, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 10, 52, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 46, 31. Také od GUE. Kdo je pro? Pan Portáž. Kdo je proti? Všichni ostatní. E, zdržel se zamítnuto. 43, 32 od pana Bosutila. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? E, frakce pana Busutila. Kdo je proti? Ostatní frakce. Kdo se zdržel? EPP je v menšině. Zamítnuto. 1020 od GUE, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 167 od AFED, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 10.07, zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 508 od zelených, zpravodaj je proti, kdo je pro, zpravodaj je pro. Aha, Gerene. Já bych chtěl své vlastní frakci že tady došlo k chybě na našem seznamu. To je jediné hlasování, kde nejdeme stejně, stejnou cestou jako zpravodaj. Chápu. E, hlasujeme tedy o 10b. Alors. Tibet. Takže e, liberálové, zelení, GUE, kdo je proti v tomto hlasování o Tibetu? O všichni ostatní. Paní zpravodajko, já se omlouvám, ale je to většina. Většina je tedy proti vašemu návrhu. Teď tedy AFET 142 pro, proti, zdržel se, přijato ostatní dva jsou pokryty. Vandalen je kompatibilní, takže 44, 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47, 68, zpravodaj je proti, kdo je pro? EPP a paní Andersen, kdo je proti, všichni ostatní jsou ve většině, návrh je zamítnut. 47, 65, zpravodajovi se to nelíbí, kdo je pro? Stejná většina, kdo je proti? Zase. A teď 43, 62, kdo je pro? Kdo je proti? Tady budeme muset hlasovat elektronicky, není to stejná většina. 43, 62 od Gualtiera, zpravodaj je pro ale teď je nás 40 hlasujících, jeden spí, protože hlasuje jenom 39 ze 40 přítomných. 18 pro, 21 proti, e, tento pozměňovací návrh není přijat. 183 od AFETu s ústním pozměňovacím at least 10 million máme vypustit. Zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 4453 od Van Dalena s ústním pozměňovacím. Eh, takže part of this appropriation místo 10% of this budget line. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, většina pro. Návrh je přijat. 184 ve dvou částech. První část Measures in the Field a, eh, až ke stability. Zpravda je pro, kdo je pro EPP a pan Hartong. První část přijata, druhá část eh, Support for Measures až po Assistance to Victims. Pro, proti, zdržel se, přijato. 185 eh, pro, proti, zdržel se, přijato další jsou tedy pokryty, eh, Gariga, Gressler a tak dále. 43, 30 od paní Kraca. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44, 54 od Van Dalena. Zpravodaj o něj nestojí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 186 od Afet. Kdo je pro? Kdo je proti? E, přijato. 4455 je kompatibilní, zpravodaj o něj nestojí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Tak, otočíme stránku. 187 od AFED, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže Gariga, Inge Gressler, a tak dále, jsou všichni šťastní. 188, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 518 od zelených ve dvou částech. První část, zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, elektronicky Le vote est ouvert. Hlasování je zahájeno. Toujours. Ah, ça y est. Celui qui dormait s'est réveillé. 40 votants. 40 hlasovalo. Konec hlasování. Takže 13 je pro, 25 proti, druhá část není přijata. A FED znovu. Takže budeme hlasovat pouze o první části. protože ta druhá část je pokrytá e, první částí pozměňovacího návrhu, který již byl přijat. Zpravoda je pro, kdo je proti? E, přijato. 47, 70 e, se Šurianem, kdo je pro? Kdo je pro, pro ptám se? PEPP. -E kdo je proti? Většina. Zamítnuto. 176 od AFED. Kdo je pro? Kdo je proti? Pan Šurian je proti. Má na to právo. Kdo se zdržel? Přijato. A teď 190 od AFED. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 4771 od eh, pana Šuriana, je to slučitelné, Zpravoda je pro, kdo je pro? EPP, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 520 od zelených, také slučitelný. A zpravoda je ale proti. Kdo je pro? Zelení. Ague. Kdo je proti? Ostatní. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 518 od zelených je rozdělený ve dvou částech. První část zpravodaj souhlasí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Ano, stejná většina jako předtím, ale musíme to zkontrolovat elektronicky. Takže budeme hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu 518. Zahajuji hlasování. Ještě jeden spí, končíme, končím hlasování. 14 pro, 26 proti. Takže eh, pokud by byly další hlasování k 518, tak by to byla stejná většina. Druhá část je tedy odmítnuta. 191 od AFET, první část, zpravodaj souhlasí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, ta už je pokryta. 44,56 od Van Dalena. Spravodajovi se nelíbí ta první část, předkládám jí k hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Většina je proti, zamítnuto. Druhá část zpravodajovi vyhovuje, kdo je pro, s ústním pozměňovacím návrhem eh, nahradit 10% eh, výrazem part to je méně přesné. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, druhá část je přijata. 520 je slučitelný, ale zpravodaj o něj nestojí. Takže kdo je pro, kdo je proti, ještě jednou, omlouvám se, říká předseda, kdo je pro, zelení a GUE, eh, což je logické, kdo je proti, ostatní, kdo se zdržel, zamítnuto. 192 od AFETu s ústním pozměňovacím návrhem vypustit výraz at least 30 million. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 520 od zelených je slučitelný, zpravodaj o něj nestojí, kdo je pro, zelení a GUE, kdo je proti, ostatní, kdo se zdržel, zamítnuto. A další strana. Tady máme znova pozměňovací návrh 518 od zelených, takže bude mít asi stejnou většinou první část, kdo je pro, prakticky všichni, kdo je proti, kdo se zdržel, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, většina je proti, takže druhá část není přijata. 193 od AFET. Hlasujeme pouze o první části, ta druhá už je pokrytá. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část je pokrytá, teď 194 od AFED. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44 od, a 58 od Vandalena. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 253 od INTA. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4459 od Vandalena. Kdo je pro? konzervativci, kdo je proti, většina, kdo se zdržel, zamítnuto. 10.35 od GUE. spravodaje je proti, kdo je pro, Gule a paní Andreasen, kdo je proti, ostatní e, zamítnuto. 513 e, od zelených. Spravodajovi se pro jednou zelení líbí. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne všichni mají rádi zelené. Budeme hlasovat elektronicky, myslím, že většina je pro, ale musíme to zkontrolovat. Je to 513 od zelených. Zahajuji hlasování, pane generální tajemníku. Zahajuji hlasování, kolegové hlasují, hlasují ten poslední hold spí, skončím hlasování. 20 pro, 20 proti, takže ten, co spal, no, nebo ta, která spala, před, eh, přes podporu zpravodaje tento pozměňovací návrh zelený není přijat. Ale je tady další šance pro zelené, 519. Navrhuji eh, hlasovat en bloc o všech pozměňovacích návrzích 519, ale ve dvou částech. Takže první část těch pozměňovacích návrhů 519 je se souhlasem zpravodaje, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato velkou většinou. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, Eh, zkontrolujeme to, ale myslím, že je to odmítnuto. Takže druhá část 519, elektronické hlasování, zahajuji hlasování, 38, 40 hlasuje, ten 1,40, ať taky hlasuje, tak ne, dobře. Končíme hlasování, 15 pro, 24 proti, druhá část je zamítnuta. A teď 42,23 od pana Hartonga, zpravodaj je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 38 od Komise pro rozvoj. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď eh, Šurian vypadává, ale ne eh, tak ženy ženy. Pozměňovací návrh 54, to je eh, slušitelné. Zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, liberálové jsou proti ženám. No, pozměňovací návrh je přijat. A 519, které teď tady máme, ptám se, zdali eh, se můžeme domnívat, že to je již pokryto předchozím hlasováním. Souhlasí zelení? Ano, takže 519, k tomu už se nebudeme vracet. A tím se dostáváme k číslu 4777 od pana Šuriána. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to zkontrolujeme elektronicky, není to úplně jednoznačné. Takže hlasujeme o 4777. Hlasujeme pomalu. Zatím usnuli jiní. Končíme hlasování. 17 pro, 23 proti, pozměňovací návrh je odmítnut. A teď tedy je před námi další od pana Šuriána 47, 63, zpravodaj je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Takže zamítnuto, stejná většina. 518 od zelených takže to bude stejná většina jako předtím, ale necháme o tom hlasovat. První část, eh, tak ta vzbuzuje nadšení, kdo je pro, kdo je proti. Děkuji. Druhá část, kde je pro, kde je proti, většina je proti. Takže návrh je zamítnut. 519 od zelených, to je vlastně zase ten předchozí případ. Budeme to brát tak, že ta první část je přijata, druhá odmítnuta, bude to ta stejná většina. Souhlasíte? A dostáváme se k číslu 81 od AFET a k dalším, které jsou identické. Zpravodaj je pro, kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel, tyto pozměňovací návrhy jsou přijaty. A teď 196 od AFET. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. 175 od AFET. Zpravodaj je pro. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 876 je také identický, ale musíme hlasovat o čísle 4609, který je slučitelný od paní Vertman. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A tím jsme skončili s kategorií či okruhem 4. A teď se vrátíme zpátky na úplný počátek hlasovacího seznamu z další kategorií, která je citlivá, to znamená s kategorií či okruhem 1A. Bien. No, Mes chers collègues. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan Lavia požádal o slovo. Eh, Pane předsedo, musíme vyjasnit jednu věc. A O té jsme již hovořili. Když jsme hlasovali o balíčku souvisejícím se zvláštními akcemi, když jste, pane předsedo, o tom hlasoval, řekl jste, že hlasujeme o naprosto celém balíčku, ale sekretariát poukázal na to, že jsme hlasovali jenom o některých iniciativách, že jsme nehlasovali o celém balíčku speciálních akcí. Eh, it is the whole package. Eh?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 pr- eh, pravodaj vysvětluje Giovanni Molavia, že co se týče zvláštních událostí, special events, eh, tak jsme dosáhli dvou kompromisů. Jeden kompromis se týkal částek, to jsme hlasovali en bloc, a další kompromis se také hlasoval en bloc a zahrnoval všechny připomínky, všechny komentáře, eh, který tedy zahrnoval i ty konkrétní pozměňovací návrhy. Takže je to jasné. Samozřejmě kompromis nepřevzal naprosto všechny připomínky, pozměňovací návrhy jednotlivých členů. Ten kompromis ze své podstaty je nahrazuje. Je to jasné? A teď se dostáváme k hlasování o kategorii 1A, o okruhu 1A máte eh, takový speciální dokument s tabulkou, eh, kompromisem. Eh, máte všichni tento dokument? Jste všichni připraveni? Takže začnu tím, že budeme hlasovat o pod, bloku 1, který začíná s pozměňovacími návrhy, které jdou nad rámec návrhu rozpočtu. A následně budeme hlasovat o postupně o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které se týkají pladeb. Takže pod blok 1. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže pod blok je přijat. A teď se dostáváme k pozměňovacím návrhům, jednotlivým pozměňovacím návrhům, které se týkají konkrétních položek. Takže nejprve je to pozměňovací návrh ALDE k položce 020201. To je na straně 6 té tabulky, ALDE stahuje svůj pozměňovací návrh. Ah. Oui, madame, madame... Euh, Paní Jensen, to bylo oddělené hlasování split vote a my jsme to stáhli. Aha, stáhli jste to, dobře, takže můžu nechat hlasovat přímo o hlas, pozměňovacím návrhu 323, nebo ne? Ne. Takže ohledně podbloku 1 tímto končíme. tuto položku, hlasovat dál nemusíme, ale jsou tady další. Takže položka 020201, tam už se hlasovat nemusí. Ale co se týče položky 0204 0102, která je na straně 12 e, celkového hlasovacího seznamu, je pozměňovací návrh GUE, e, což by měl být teda 933 a ten se týká pladeb. Jednoduše a pouze pladeb. Pouze pladeb. A já se ptám, zda-li zpravodaj je pro. Je pro pozměňovací návrh GUE? Ne, je proti. E. Já se omlouvám, zde máme Eh, návrh GUE. GUE požádala o oddělené hlasování. Eh, takže pozměňovací návrh eh, je vpravo, zatímco GUE je napsána vlevo. Já jsem trochu zmaten, říká předseda, protože nemám číslo pozměňovacího návrhu. Zdá se, že to je číslo 777. Už tomu přestávám rozumět. Co tedy mám předložit k hlasování, ptá se předseda. Postupně. Nejprve tedy předkládám k hlasování eh, u otázky výzkum bezpečnosti. Je to na straně 12. Je to položka 02040102. Nejprve pozměňovací návrh GUE ohledně pladeb. Spravodaj o to nestojí, ale kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je zamítnut. A teď je na řadě pozměňovací návrh 4686, který je rovněž od GUE, kdo eh, je pro, kdo je proti. Stejná většina ho odmítá. Eh, a teď je na řadě paní Bertman, 4580, zpravodaj eh, ho nechce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 777, který by měl získat většinu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Takže co se plateb týče, Eh, tak tady si vlastně, eh, jsme si odsouhlasili pozměňovací návrh 777. Myslím, že ALDE stahuje svůj pozměňovací návrh eh, k 040304. Ten, ta žádost o oddělené hlasování, to se vypouští a dostáváme se na položku 080901, kde GUE opět žádá oddělené hlasování. Takže znovu začneme s pozměňovacími návrhy GUE. Je to 959 a 46, 56. Pravda je proti, kdo je pro, děkuji. Kdo je proti, většina, zamítnuto. A můžeme jít dál e, k 785. 785, zpravodaj je pro. Kdo je proti? kdo se zdržel. Takže co se plateb týče, tak e, vlastně jsme odsouhlasili pozměňovací návrh kompromisní. Dobře. A to nám vyřešilo blok 1. A stejně budeme postupovat e, u podbloku 2. V první fázi budeme hlasovat o e, závazcích. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ale teď k platbám. Tady jsou e, žádosti o oddělené hlasování ve dvou položkách. ALDE trvá na své žádosti, tentokrát ano. Je to na straně 26, musíme se vrátit na stranu 26. A tady musíme začít s pozměňovacím návrhem 713 od socialistů. Zpravodaj je pro. Kde je pro? Děkuji vám. Kde je proti? Většina, takže návrh je zamítnut. A teď 389 Zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A to tedy pokrývá položku 040501, všechno ostatní padá pod stůl. Pak tady máme další žádost o oddělené hlasování, co se pladeb týče na straně 38. Je to e, řádek či položka 080202. zkouším se držet. Nejprve předkládám hlasování 956 od GUE. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A dostáváme se k 678. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže co se týče plateb na této položce, tak je to tento je to toto hlasování, které je eh, bráno jako rozhodující. A dostáváme se k podbloku číslo 3. Budeme postupovat stejně. Eh, kdo je pro? Nejdříve o částkách, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Drželi se. Nikdo se nezdržel, takže tento podblok byl zamítnut. Nicméně, máme zde ještě dílčí hlasování k návrhu zelených 7, 8, eh, pět osm. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže platby, které s tím souvisí, byly také odhlasovány. Takže eh, tím jsme vyřídili pod blok 3 a dostáváme se ke eh, zbytkům. Myslím, že můžeme hlasovat to, co máme před sebou. Takže pokud je o 02020804, návrh Trán, kde pro, proti. Myslím, že to budeme muset zkontrolovat elektronicky, protože to nebylo úplně jasné, takže Hlasujeme o 67.13 od výboru TRAN. Zdá se, že je nás jste stále více, je to 21-21. Jeden se zdržel. Takže je to zamítnuto. Dále se dostáváme k 47.36. Spravodajka je pro. Je zde ústní pozměňovací návrh. Spravodajka je pro. Eh, kdo je pro? s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Spolu s ústním pozměňovacím návrhem. Eh, dále FEM pozměňovací návrh 6220. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Zelení a guje, Kdo je proti? Všichni ostatní jsou proti ženám. Zdrželi se? Zamítnuto. Dále ITRE 6073. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále 87.20 od ECR zpravodaje proti. Kdo je pro? Kupra pana Bokroše, paní Vertman. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dobrá. Nyní se dostáváme k rozpočtovým připomínkám. Pozměňovací návrh 102 od Ekonu, zpravodajka je pro, kde je pro? Proti? Co dělá EPP? EPP je proti nebo pro? Takže ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 814, kde pro? Zpravodajka pro, proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že 323 odpadá a 4339 také odpadá. Takže 395 od Ample, kdo je pro, zpravodajka je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 387 odpadá, dále 4772, to je kompatibilní, zpravodajka je proti, kdo je pro, kdo je pro, 4772, EPP je pro, kdo je proti, zdrželi se, Zamítnuto. 428. Odpadá. 533 zelených. Zpravodajka je pro. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 4365 pana Gualtiereho. Je to kompatibilní. Zpravodajka je pro. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 300. 97 z Empl, zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 427 z Empl, zpravodajka je pro, kdo je pro, proti. Myslím, že to budeme muset zkontrolovat elektronicky. Takže pozměňovací návrh 427. Zahajuji hlasování. Prosím, zahájíme hlasování. José Luis, zahaj hlasování. Recommençons. Dobrá, začneme ještě jednou. Hlasujeme, hlasujeme. Končím hlasování. 21, 21, zamítnuto. 532 zelených. Spravodajka je pro, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 4775 pana Suriana, zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Většina je pro, takže přijato. 4363 pan Gualtieri, zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 952 GUE, zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Myslím, že to budeme muset zkontrolovat elektronicky. Kontrolujeme 952 GUE. Zahajuji hlasování. E, není to tajné hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 26 proti, zamítnuto. 724. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 4503 pana Van Dálena, spravodajka je proti. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 277 ITRE, spravodajka je pro, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 4761 pana Vandálena, je to kompatibilní, Spravodajka je proti, kde pro? Proti, zdrželi se, e, zamítnuto. 278 ITRE, spravodajka je pro, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. To pokrývá také další pozměňovací návrh 4358 pana Gualtiereho, zpravodajké pro Grepro. Proti. Eh, zdrželi se přijato 725 socialistů, kde pro. Zpravodajka je také pro, kde proti. Zdrželi se přijato 4359 pana Gualtiereho, zpravodajka je pro, kdo je pro. Proti. Zdrželi se přijato 726 socialistů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 528 od zelených. To odpadá. 529 odpadá. Promiňte, 529 eh, od zelených eh, zpravodajka proti. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 775 od EPP, zpravodajka pro, kde pro? proti, a zdrželi se přijato 719, odpadá, i ten další odpadá, takže tím se dostáváme k 531 od zelených. Zpravodajka pro. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to budeme muset zkontrolovat elektronicky, protože eh, to není úplně eh, jasné. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A eh, Týká se to jaderného štěpení, je to překvapivé 8 pro 34 proti a nikdo se nezdržel. Takže zamítnu to. Takže ...964 šedesát čtyři od GUE, zpravodajka pro, kde je pro? Proti? To je stejná většina. to. Takže dále 627 od ALDE, zpravodajka pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A další pozměňovací návrh je pokryt, takže 41,65 pana Hartunga odpadá, protože byl schválen kompromis 727 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijato. 624 od ALD, zpravodajka pro, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. To pokrývá také další pozměňovací návrh, takže 966 od GUE o izraelském vojsku zpravodajké proti, kde pro? GUE a zelení, kde proti? Ta většina, socialisté se zdrželi, takže je většina proti. socialisté zdá se s tím mají problém. Nicméně 965, nikoli 530 od zelených. A zpravodajka je pro, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Většina? Takže to padá 114 eh, od ekonu pro proti, eh, zdrželi se přijato, to pokra, pokrývá i další, dále 112 od Ekonu, pro, proti, zdrželi se, přijato. To pokrývá další pozměňovací návrh. Takže 113 od Ekonu, podobně pro, proti, zdrželi se, stejná většina. 813 od EPP, zpravodajka pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pokrývá to i další návrh, 601 od ALDE. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 973 od GUE. To je kompatibilní. Zpravodajka je pro, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále se dostáváme k Marie Curie Actions 4360 Gualtieri. Kde pro? Proti? Zdrželi se stejná většina, takže je to zamítnuto. Pan Portaš? Já se domnívám, že jsme... Je to stejné, já jsem se, že jsme to vynechali. 315 de ITRE. Takže tímto se dostáváme k 315 ITRE. Ne, není to identické. Ten návrh GUE je identický s mým návrhem a ten byl zamítnut. A takže nyní 315 ITRE. Eh, kdo je pro, Spravodajka je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále. Romové, návrh Libe 457. spravodajka eh, je pro, kde je pro? Eh, jak jsou na tom socialisté? 457. Nic, takže proti, zdrželi se. Takže většina je pro. Přijato 535 od zelených. Týkající se rozpočtu na otázku rovnosti pohlaví. Spravodajka je pro, proti. Zdrželi se. Takže rovnost pohlaví dostala rozpočet. A to znamená, že jsme hlasovali o celém okruhu 1A, že jsme dokončili hlasování o okruhu 1A. Mes chers collègues. Vážení kolegové. Pokud se neutišíte, budu tady muset využít pomoc paní Haugové nebo pana Hána. Nyní navrhuje, abychom se podívali na pilotní projekty. To by mělo být jednoduché a rychlé. A po pilotních projektech budeme mít pětiminutovou přestávku, tak abychom se mohli připravit na hlasování o dalších ehm, částech, především eh, rozpočet parlamentu. Takže dále pilotní projekty. Máte zvláštní eh, dokument Víme, že došlo k dohodě mezi politickými skupinami a já navrhuji, abychom hlasovali en bloc. Nejdříve o částkách a poté o připomínkách, protože pokud jde o pilotní projekty, a ty samozřejmě úzce souvisí s připomínkami tak, že budeme postupovat tímto způsobem. Takže unblock hlasujeme o celém tomto dokumentu, hlasujeme o částkách pro pilotní projekty a přípravné akce a hlasujeme také o připomínkách, které vysvětlují smysl těchto projektů. Takže kdo je pro? Proti? Tři. Zdrželi se? Přijato. Takže pilotní projekty byly schváleny. To znamená, že jsme dokončili okruh 3 a můžeme pogratulovat zpravodajce Francesce. Bien. Alors maintenant. Výborně. A nyní bych navrhnul, abychom si udělali pět minut přestávku a dohodneme se na tom, jak budeme hlasovat o dalších institucích. Takže krátká přestávka, několik minut.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 Bien. Voilà, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Takže vážení kolegové, začneme opět se schůzí. Chtěl bych vás požádat, abyste dávali pozor, protože jsme nebyli schopni dosáhnout plnou politickou dohodu. Jak budeme hlasovat? Budeme tedy hlasovat řádek po řádku. Chtěl bych požádat zpravodaje politické koordinátory, aby řekli, jak chtějí hlasovat. A protože zde jsou nějaké ústní pozměňovací návrhy, některé politické skupiny se dohodly na poslední chvíli na ústní pozměňovací návrhy. Takže máte před sebou psaný text. Takže se budeme snažit postupovat pomalu. Normálně bychom měli skončit za hodinu, ale chtěl bych říci koordinátorům za politické skupiny, pokud skončíme před 12.30, chtěl bych, abyste eh, zde zůstali do 12.30. Takže eh, Reimer Böge, který včera dopoledne na začátku schůze se setkal se zástupci polského předsednictví, aby hovořil o programu ITER, protože to je problém. Reimer Böge nás bude informovat o tom, co se dozvěděl při výměně názorů s polským předsednictvím o programu ITER a bude nás informovat o problému financování s vysokými náklady. Eh, včera jsme odpovídající položku schválili. Takže prosím vás, po skončení hlasování zde zůstaňte, vy jako političtí koordinátoři, abychom hovořili o tomto bodu. A nyní eh, se podíváme na ten velký hlasovací dokument. Mějte u ruky ústní pozměňovací návrhy, které jste dostali včera nebo dneska ráno. A podíváme se na stránku 215 mé verze a začneme hlasovat o parlamentu. A nyní jako první budeme hlasovat o platech. Pozměňovací návrh 2000 zpravodaje o aplikaci Lisabonské smlouvy. Kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se, přijato. A dále další pozměňovací návrhy byly staženy, takže se podíváme na citlivou věc, která se týká eh, řádných eh, cestovních výdajů. Chtěli jsme hlasovat an blok, ale obracím se na zpravodaje. Jak chcete, abychom při hlasování postupovali? u této položky, pokud je o řádné cestovní náklady. Děkuji, pane předsedo, já bych to chtěl stručně vysvětlit. My, eh, kvůli tomu, aby to bylo transparentnější, jsme to uvedli položku po položce. Eh, ty kompromisy, které jsme, eh, kterých jsme dosáhli v dohodovacím řízení, jsou tam jasně vyznačeny, abychom to zjednodušili. Na úrovni Byra došlo ke kompromisu, ale některé frakce ještě nejsou úplně v souladu s tímto kompromisem a abychom nestráceli čas, tak bych si dovolil navrhnout, abychom postupovali podle hlasovacího seznamu a abychom prostě nebrali ten kompromis, protože to by byla potom e, velk, e, nejistota, nebylo by úplně jasné, jaké položky padají v důsledku toho kompromisu. Takže opakuji, navrhuji, abychom postupovali podle hlasovacího seznamu, který máme před sebou. Děkuji Děkuji. Pan Bokroš požádal o slovo a pak pan Goran. Thank you, Mr. President. We... Děkuji, pane předsedo. Máme ústní pozměňovací návrh, který je relevantní k 1005 i 1004. Máte text ústního pozměňovacího návrhu před sebou. Myslím si, že bychom o tom měli nejdříve hlasovat. Pokud eh, to nemáte, mohu to přečíst. A tento návrh máme. Jedná se o uvolnění rezervy. A 15 prostředků by mělo být umístěno do rezervy do té doby, než eh, předsednictvo a výbor rozpočtu obdrží eh, do 31. března 2012 zprávu. Tato zpráva by se měla věnovat proveditelnosti opatření, tak aby bylo zajištěno eh, co, tak aby byla zajištěna co největší efektivita nákladů a aby byly zajištěny úpory. Mělo by to zahrnovat opatření, jako je využívání třídy ekonomy, eh, dále využívání eh, sběru mil u leteckých společností eh, a další snižování nákladů. Děkuji. Dobrá. Pane Bokrosy, ještě Goran Fern. Ještě bych chtěl doplnit jednu věc Týká se to zdůvodnění. Poslední věta zdůvodnění by měla znít, eh, nebude, Robino mělo používat eh, žádnou indexaci, pokud jde o eh, náklady, včetně denních diet. Takže to je součást ústního pozměňovacího návrhu který představil pan Bokroš, na tom jsme se shodli. Ještě bych chtěl říct něco k postupu hlasování, protože to není plně zaneseno do hlasovacího seznamu a musí to být jasné. Nejdůležitější pozměňovací návrh je ten třetí, 2057, eh, eh, byl předložen zpravodajem panem Fernandesem. Nemáme problém se čísly, eh, s s částkami. Eh, přijímáme tyto částky, stejně tak i rezervu, ale chceme hlasovat o, na tomto místně o ústním podměňovacím návrhu, eh, pokud jde o připomínky a zdůvodnění. Máme zde podporu skupiny EKR. Dobrá. Já bych chtěl eh, nejdříve ujasnit tuto věc, jestli jsem to dobře pochopil. Pokud jde o pana Bokroše, jeho politickou skupinu máme zde ústní pozměňovací návrh eh, k této řádce. Eh, týká se to 877 a také 1005. A, od socialistů Socialisté souhlasí s částkami, ale mají ústní pozměňovací návrh týkající se eh, umístění peněz do eh, rezervy. Týká se to 2057. Pan Alvaro, poté Helga. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl doplnit něco k tomu, co řekl Göran, pokud jde o 2057 protože to není na seznamu. Bylo by dobré, abychom hlasovali odděleně o připomínkách. Pokud bude eh, ústní pozměňovací návrh schválen. Byl bych tedy rád, abychom hlasovali odděleně o té části týkající se otevírací doby místa, kde se poslanci registrují. Vím, že tato věc se řešila ve statutu poslanců a mě by zajímalo, jestli vlastně vůbec můžeme rozhodovat o této věci, protože jestli je to stanoveno v, ve statutu poslanců, eh, je to součástí meziinstitucionální dohody. V každém případě se tím můžeme zabývat, ale nevím, jestli to můžeme změnit prostřednictvím eh, rozpočtové připomínky. Bien, merci, monsieur Alvaro, nous avons Dobrá, mnohokrát děkuji, pane Alvaro. Myslím, že je tedy jasné, že chcete oddělené hlasování. Helga, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že nejdříve musíme hlasovat, jak řekl pan Bokroš, o ústním pozměňovacím návrhu a poté podporuji to, co řekl Gören. Takže eh, poté to bude jasné, pokud jde o obsah a mm, o postup. A děkuji, Helgo, to nám zjednodušuje život, život pan Portaš. Děkuji. Pokud jde o první část eh, toho, co říkal Goran Ferm, myslím si, že je to eh, protichudné, jde to proti tomu, co navrhuje zpravodaj. Zpravodaj nenavrhuje zmrazení cestovních nákladů, ale snížení o 5 pokud jde o výdaje na cestování, kromě toho, že se peníze dají do rezervy. A ta připomínka Gerona Ferma hovoří o zmrazení. Zmrazení není snížení. Z toho důvodu se domnívám, že je potřeba, aby zde bylo oddělené hlasování. Souhlasím také s tím, co řekl pan Alvaro. Nicméně nesouhlasím s panem Goranem Fermem, jsem proti zmrazení. Myslím si, že bychom zde neměli mít zmrazení cestovních výdajů. Měli bychom zde mít 15% v rezervě a 5% snížení. Ehm, mám také ústní pozměňovací návrh, když jsem teď dostal, dostal slovo, ale eh, tento Ústní pozměňovací návrh se týká až pozdější položky. Eh, dostali jsme to písemně? Ne. Eh, ano, dostali jste to písemně, ale je to k jiné položce. A eh, ještě pan Goran chce něco doplnit k tomu, co řekl pan Portaš? Nikoli. Nejdříve Derek. A jsem si jistý, že zpravodaj bude chtít reagovat na pana Portaše, ale já chci také reagovat. Nemyslím si, že by zde byla nějaká protichudnost, protože um, můžeme se dohodnout na tom, že chceme snížit tuto položku o 5%, nebo na tom jsme se dohodli, ale zároveň eh, v eh, připomínkách můžeme říci, že chceme, aby diety byly zmrazeny, takže to nejde proti sobě. A eh, to znamená, že my chceme, aby diety byly zmrazeny na současné výši. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, ještě aby to bylo trochu složitější, to, co navrhujeme my jako socialistická skupina, eh, už se souvisí s tím, co řekl eh, Goran, to by nemělo být ve vysvětlení, ale mělo by to být součástí Eh, připomínek. Eh, mohli bychom mít dílčí hlasování, protože si uvědomujeme, že jsou zde některé politické skupiny, které jsou pro jednu část, nikoli pro druhou část. A nechceme, aby, se, eh, aby zmizela celá ta část týkající se indexace, takže navrhujeme dílčí hlasování. A zpravodaj nám tedy řekne, jaké závěry z toho vyplývají a co by doporučoval, pokud je o hlasování. Jestli já jsem to dobře pochopil, je to trochu komplikované, ale zdá se mi, že v podstatě všechny ústní pozměňovací návrhy, které se zde plánují, nebo které zde byly předloženy, se týkají toho pozměňovacího návrhu 2057. A mohlo by se to týkat ale i dalších pozměňovacích návrhů. Ale zkrátka můžeme o tom hlasovat, až se dostaneme k tomu návrhu 2057. Spravodaj. Euh, Já jsem vždycky říkal, že bychom se měli vyhnout právním otázkám, ale mám tady také určité pochybnosti ohledně toho, zda v tom zdůvodnění můžeme provést změny pravidel a požadovat eh, na předsednictví vysvětlení. Dokonce si kladu otázku, ale víte, já tu mám první mandát kladu si otázku, zda vůbec můžeme hlasovat o zdůvodnění. Teď tady je nový postup a podle toho nového postupu se hlasuje o zdůvodnění. No, a pak je tady také hm, otázka změny těchto připomínek. Já myslím, že všechny tyto otázky můžeme vyřešit pomocí usnesení a bylo by to pak jednoznačnější. Já jsem navrhl, abychom tady eh, měli snížení o 5 z hlediska cestovného na té lince. Tady byl požadavek socialistů, aby došlo k zmrazení. Já jsem pak navrhl 15 do rezervy. Všichni s tím souhlasili nejdříve, ale pak zase nesouhlasili na úrovni zdůvodnění. Já nevím, jak to vyřešit. Já jsem se domníval, že ta otázka se mohla vyřešit velice snadno, pokud bychom to důrazně vyjádřili v usnesení. A pokud všichni eh, by souhlasili s tím, že bychom to rozdělili na 7 Nejdříve s tím všichni souhlasili. Říkali jsme, že bychom měli 15 do rezervy a to do té doby, než předsednictví předloží studii ohledně všech typů cestovného. Pak tady byla změna socialistů. To bylo mnohem širší a zahrnovalo to všechny typy cestovného. Já si myslím, že bychom to mohli vyřešit pomocí usnesení. A pak je tady ještě jedna otázka. Nevím, zda můžeme říci, já předložím ústní změnu a o ústní změně budeme hlasovat jako o první věci předtím, než budeme hlasovat o změně, kterou navrhl zpravodaj. Takže není možné, abychom sem všichni přišli eh, s ústními změnami a eh, tvrdili, že naše ad hoc ústní změny jsou eh, důležitější než změny, které byly již předloženy předtím. Je to opravdu zmatené. Já se snažím maximálně o konsensus. I poté, co jsme získali schodu s předsednictvím v rámci eh, dohodovacího eh, řízení, tak se tady objevily tyto otázky. K čemu pak je toto dohodovací řízení? Já jsem se snažil o to, abychom dospěli k větší dohodě a proto znovu opakuji. Myslím si, že v usnesení bychom to mohli vyjádřit výrazněji než eh, zdůvodnění, které nyní by se vlastně mělo měnit na připomínky. Dobře, tak já jsem to pochopil. Já vám teď položím následující otázku. Vy sám jste navrhl změnu, pokud jsem to dobře pochopil. To by byla změna v zdůvodnění kde bychom připojili toto znění? Ano, v takovém případě by nemělo smysl dělat tuto změnu zdůvodnění. Buď se z toho udělá připomínka, a nebo, připadá mi to logičtější, abyste se o tom zmínil, že byste navrhl, aby se to objevilo v rezoluci. Je to tak? Nebudeme teď diskutovat o usnesení. Samozřejmě, že se můžeme dohodnout ohledně usnesení. A to je to, co navrhuji. Já už jsem to navrhoval na všech zasedáních. Ano, já tomu rozumím. Ale přejete si, abychom nyní hlasovali nyní o tomto textu? Já myslím, že spíše by to patřilo do usnesení, samozřejmě. Geran? Uh, sorry, I don't agree because... Já nesouhlasím protože se domnívám, že potřebujeme připomínky u eh, dané rozpočtové položky. Nemůžeme se vyhnout tomu, abychom hlasovali o připomínkách, ale souhlasím s tím, že jsme učinili chybu a to, že jsme do připomínek nedali tu poslední větu. Já bych chtěl, abychom to udělali. Ale myslím si, že je jednoduchý způsob, jak to udělat. Ty první dva pozměňovací návrhy 2001, 2069, 20, 58, tam budeme hlasovat pro eh, tu rezervu, pro tato čísla. Pokud s tím zpravodaj souhlasí, pokud si myslí, že bychom nejdříve měli hlasovat pro jeho text, eh, o jeho textu, eh, proč ne, budeme hlasovat proti a poté můžeme hlasovat o, pozměňovacím, o ústním pozměňovacím návrhu. Tak můžeme postupovat. Takže nejdříve Juta a poté budeme hlasovat. Já mám jenom stručnou připomínku k tomu, co schrnul Joran, a to, že eh, to snížení o 5%, eh, o tom budeme nejdříve hlasovat, a poté eh, u toho pozměňovacího návrhu 2057 tam musíme dávat pozor, aby tam nebyla protichudnost. Musíme, máme tam asi 15%, to je asi 10 milionů to musí jít do rezervy. Jinak musíme dávat pozor na to, aby nedošlo k tomu, že odhlasujeme dvě věci, které nejsou eh, sladitelné. Děkuji, An. Já bych jenom chtěla říci eh, jednu eh, zásadní věc, jednu principiální věc. Myslím si, že zpravodaj má pravdu, že ne každý zde může přijít s ústním podměvacím návrhem a žádat, aby byl odhlasován. Než jsme začali hlasovat, ehm, řekli jsme, že o ústním pozměňovacím návrhu se bude hlasovat pouze ve chvíli, kdy s ním souhlasí zpravodaj. Oui, monsieur rapporteur. No, slovo má zpravodaj. Já chápu, co řekl Portas. A co uvedla místo předsedkyně. Já se domnívám, že změna navrhovaná socialisty zmrazí tuto částku. Je to v rozporu se změnou, kde hovoříme o snížení o 5 Drazí kolegové, zastavím tady diskuzi. Já vám navrhuji, abychom hlasovali řádku po Chápu, že u těch prvních dvou rozpočtových položek tam dosáhneme většiny, také z hlediska rezervy, ale jsou tady různé návrhy z hlediska připomínek. Takže nejdříve budeme hlasovat o připomínce zpravodaje. A pokud připomínka zpravodaje získá většinu, tak to ovlivní další průběh. Pokud nebude mít, tak pak budeme hlasovat o dalších změnách, které byly navrženy. Mikrofon. Já nenavrhuji změny ohledně připomínek. Ano, tak budeme hlasovat o tvých připomínkách. Až budeme hovořit o připomínkách, začneme nejdříve tvým návrhem ohledně připomínek. 20.01. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. 2069. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2057 čísla, včetně rezervy. Kdo je pro? Proti? Nikdo není proti. Kdo se zdržel? Jeden hlas, přijato. A teď připomínky. Připomínky zpravodaje. To znamená podmínky e, pro čerpání rezervy. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky budeme hlasovat. Já mám právo hlasovat? Před chvíli jsem ho už neměl. Ne, takže nemohu hlasovat. Jak zruším své hlasování? Ano, takže já se jaksi zdržím, říká pan předseda. Čtyřicet pět hlasujících a dva odmítají hlasovat? Aha, to jsem já, no jo. 25 pro, 17 proti. 25 pro, 17 proti. Takže připomínky zpravodaje, o těch jsme hlasovali a ostatní připomínky odpadají. Problém je vyřešen. Takže teď můžeme. Tento problém je vyřešen, ale Uklidněte se, ti, kteří mají rádi problémy, tak si přijdou na své ještě. Jistě, bude tady také otázka usnesení a budeme hledat schodu. Obracím stránku 819. Aha, to odpadá všechno. Celá ta stránka odpadá. Dobře. Pardon, sur le 48... 48, 89. Tady byly připomínky. Zpravodaj je pro tyto připomínky. Promiňte. Ne, je to tedy ve shodě, je to kompatibilní. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Pouze EPP. Takže většina je pro. Připomínky jsou přijaty. ohledně Air Miles. A teď se dostáváme k ostatním cestovním výdajům. Můžeme vycházet z toho, že předchozí hlasování tento problém vyřešilo? Ano, je to to tež. Takže stejný typ hlasování. Je to tak? Takže vycházíme z toho, že je to pokryto předchozím hlasováním a můžeme přejít na příspěvek na všeobecné výdaje. A tady do toho zasáhne Miguel Portáš. Velké napětí. Já jsem vypracoval návrh na změnu, kde navrhujeme snížení o 25 z hlediska všeobecných výdajů poslanců. A ústní pozměňovací návrh, který nyní činím, má za cíl říci, že toto snížení je symbolické. To znamená, že snížíme o 5 to je úspora asi 2 milionů eur. Jedná se o to ukázat to, zda poslanci budou souhlasit či nikoli se snížením těchto výdajů. Takže návrhujeme 5 Navrhuji, aby se o tom hlasovalo předtím, než budeme hlasovat o návrhu zpravda, jinak by to nemělo smysl. Je to tedy e, změna, která se týká čísel. Zpravodaj navrhuje zmrazení. Já navrhuji snížení. Měli bychom tedy nejdříve hlasovat o snížení a pak o zmrazení. A je to snížení ve výši 5%. Je to symbolické. Děkuji. Pane zpravodaji. Ještě jednou opakuji, že bych nechtěl tady řešit právní otázky, otázky zákonnosti. Pan Potaš předložil změnu ohledně zmrazení mest. Pan Potaš navrhl snížit 25 tyto všeobecné výdaje. Víte, že to nejsou Eh, příjmy eh, poslanců, to je tedy v rozporu s tím, co říká. Jedná se o příspěvky na výdaje kanceláře. Takže my jsme navrhli zmrazení právě proto, abychom se vyhnuli právním otázkám a žádali jsme předsednictví, aby připravilo návrhy. Já mám pochybnosti. Kladu si otázku, zda snížení o 5 neporuší eh, statut Opakuji znova, nechci se pouštět do řešení právních otázek. Co se týče pořadí hlasování, můžeme zde učinit výjimku ve prospěch pana Portaše právě v tomto konkrétním případě. I když podle mého názoru by bylo správné nejdříve volit o změně, kterou navrhuje zpravodaj, Nicméně, pokud budeme souhlasit s touto výjimkou, tak já nebudu proti. Dobře. Děkuji zpravodaji za jeho elegantní přístup. Ano, my jsme vždy uplatňovali pravidlo v rozpočtovém výboru a také včera jsme uplatňovali, které spočívalo v tom, že pakliže zde je určitá změna navrhovaná zpravodajem, tak nejdříve se bude hlasovat o změně zpravodaje a pak teprve o dalších eh, navrhovaných změnách. Takže vzhledem k tomu, že máme souhlas pana zpravodaje, budeme nejdříve hlasovat o změně pana Portaše. Pan Hartong žádal o slovo, ne? Máte slovo. Apart from the proceed- Kromě eh, té otázky postupu bych chtěl výrazně podpořit tuto rozpočtovou položku, protože myslím si, že aby to byl dobrý signál v dobách hospodářské krize. Dobře, takže budeme nyní nejdříve hlasovat o návrhu pana Portaše 945. Je to ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Paní Dunon se zdržela hlasování. Dobrá. Takže teď se vrátíme ke 2003, to je návrh zpravodaje a také se to týká návrhu 2075. Je to okruh 1006, příspěvek na všeobecné výdaje. Myslím si, že můžeme hlasovat en blok ohledně těchto dvou změn zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Je to logické. Kdo se zdržel, takže jsou přijaty tyto změny. A můžeme tedy vycházet z toho, že ostatní odpadají s výjimkou připomínek pana Vandalena ohledně full accountability. A, ah, to je staženo. Dobře, je to staženo. Proto můžeme přejít na další. Ne, pan Deles má slovo. Just to clarify. Jenom bych chtěl vě- řešit jednu věc kolem těch uh, E, peněz, obecných e, příspěvků. E, poslanci to nemusí samozřejmě vydávat, mohou to vrátit, pokud jim tak záleží na tom, aby se ušetřili veřejné příspěvky, veřejné peníze, tak to mohou vrátit a ne, neutratit. Dobře, takže tady byl potlesk a vycházíme z toho, že půjdete příkladem a my budeme pak následovat. Dobře, Jamesy. Takže 20.06, zpravodaj, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Takže změny zpravodaje ohledně Lisbon Trity byly přijaty víceméně všemi. Pokud budou další, tak připomenu, že tady byla většina. 41.10. Pan Hartong, zpravodaje proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ne, promiňte, zamítnuto. Opravuje se pan předseda. 2012. Pravodaj pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Teď je tady rezerva. Požadují to konzervativci. 875. Zpravoda je proti. A to bylo staženo. Promiňte, bylo to staženo. Takže ostatní zaměstnanci. 2008 zpravodaj pro, proti, Socialisté. Zdržel se? Děkuji. Takže většina pro. Přijato. Ostatní odpadají. Ano, ostatní návrhy odpadají. A nyní konferenční tlumočníci. Bylo mi řečeno, že mohu opět hlasovat. 2067 zpravodaj pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A teď částky. Ostatní odpadají, nicméně je tady otázka rezervy. 874. To můžeme stáhnout. Vy to stahujete. Ano, je to pokryto. Ano. A platí to také pro 827 a 886? Je to také pokryto? Ano, je to pokryto. Dobře. Takže přecházíme na 2016. Pravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Externí služby. 2068. Spravodaj pro. Proti. Nikdo. Zdržel se. Přijato. Jednomyslně. Takže všechno ostatní odpadá? Ne? Pan Portáž se zdržel? A je proti. Je proti. Následující řádka 41.12. Pan Hartong, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Vandalen, to bylo staženo. 41.13. Pan Hartong, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Vandalen byl stažen. 879, konzervativci, zpravodaje proti, kdo je pro? Proti, děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Další stránka 41.14, pan Harton, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 900. Skupina Evropa, svobody a demokracie. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. A to je shodné s následujícím návrhem. 826 bylo staženo, 885. Návrh zelených, vy jste to stáhli, zelení? Ano, je to staženo. 41.15 od pana Hartonga. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 836 bylo staženo. To byl návrh socialistů. 894 od zelených. Ta rezerva je ponechána nebo stažena? Stažena. 44, 34 od pana Vandalena. Bylo to staženo? Ano, také. Údržba obsluha budov. 831 bylo staženo. 889 od zelených staženo. Energetická spotřeba 2073 od zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Přijato. A zbývající odpadají této rozpočtové položce. Dostáváme se k bezpečnosti a ostraze. Dvě změny, které můžeme hlasovat en blok od zpravodaje. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato jednomyslně. Dále. 992 od GUE. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se. Zamítnuto následující návrh také. A nyní 214. Tady máme dvě změny od GUE. Zpravodaj je proti. Je to 1043. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní vozidla. Návrh pan, pan Vandalen už nemá vozidlo. Máme tady dva návrhy GUE. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Barbara je pro. Kdo je proti? Děkuji, včetně Barbary. Je to zamítnuto. Donc, nous... Takže můžeme přejít e, na 230. A zase dva pozměňovací návrhy od GUE. Spravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Barbara. Většina. Návrh je zamítnut. A teď další výdaje administrativní, správní, eh, dva pozměňovací návrhy, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, návrhy jsou zamítnuty. A teď kompenzace emisí uhlíku, zpravodaj pozměňovací návrh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, návrh je přijat takže předpokládám, že ostatní eh, tím pádem se ruší, co se částek eh, týče, ale konzervativci žádají u 898 eh, rezervu. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Konz- paní Vertman a konzervativci, socialisté také, ne. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A teď eh, na 302. Je tady pozměňovací návrh od pana Fernandese, který se týká jenom připomínek. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď k eh, částkám 43, 37 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 920, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. To znamená, že i ten následující je zamítnut, protože byl identický. A teď ke schůzím. 880 od konzervativců. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pan Van Dalen, tak to už eh, ne. A teď jsou zase tady náklady na služby cestovní kanceláře. Pan Hartong 4116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 833 je staženo. 891 zpravodaj je proti. Je to staženo? Zelení. Dobře, zelení to stahují. Pod tlakem zpravodaje zelení se vzdávají. Je to staženo. A teď 653 od ALDE. Spravodaj má ústní pozměňovací návrh. Je na seznamu. Takže nevytváření nových položek 42 49. Tady už máme položku pro tyto účely, takže já navrhuji, abychom neměli dvě položky pro jeden cíl, to není elegantní, takže do připomínky navrhuji uvést nastávající položku 3249 takže tato částka cílí spolupráci mezi parlamentem a příslušnou cestovní kanceláří. Pak jsou ještě další pozměňovací návrhy následující. Takže k této prezentaci a k těmto připomínkám, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže tak je rozhodnuto. A to také vlastně pokrývá pozměňovací návrhy, návrhy DEF a AFET. A teď dál. Získávání odborného poradenství. 2071 je staženo. Pane zpravodaj, já to vysvětlím. Už jsme o tom ostatně tady hovořili. Stahuji pozměňovací návrh který se týkal studií ohledně slavného eh, pilotního projektu ve výši 2 milionů a navrhuji tady na nepředvídané účely dát do rezervy tuto částku. Dobře, takže to není stažení pozměňovacího návrhu, je to změna eh, využití těch dvou milionů, jejich přesměrování, takže se tam prostě vytvoří položka E, rezerva na nepředvídané účely. Ale ten pozměňovací návrh AFETu e, je zrušen, ale částka zůstává bez změny. Všichni pochopili, takže tento pozměňovací návrh takto změněný předkládám k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to budeme muset zkontrolovat elektronicky. takže je nás 44. Není dost socialistů. Ne, já jsem byl navíc. Je tady příliš mnoho poslanců za EPP zkusíme hlasovat, uvidíme, co nám stroj řekne. Jeden socialista navíc. No tak se zdržte hlasování. Hlasujte, že se zdržujete hlasování. Končíme hlasování. 23 pro, 18 proti, Návrh eh, pozměňovacího návrhu je přijat a jeden se zdržel hlasování. Je to tedy přijato, takže teď se musíme dostat k rezervě eh, číslo 838 vztahy s kongresem USA. Spravodaj není pro tento pozměňovací návrh. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? proti takovéto rezervě, takže tento návrh je zamítnut. Ale jsou tady ještě připomínky, zpravodaj je pro připomínky, pro komentáře. Zpravodaj je proti, omlouvám se, říká předseda, proti komentářům. Hlasujeme o komentářích. Kdo je pro, kdo je proti? Myslím, že tady je většina pro, ale nechám o tom hlasovat elektronicky. Helga, já potřebuji nějaké vysvětlení. My jsme u 8.33. Ne, 38. <laughs> Připomínky. Spravodaj je proti. Le vote est ouvert. Děkuji. Zahajuji hlasování. Nikdo nechce hlasovat? Jeden socialista je tady navíc. Takže zdržte se hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 21 proti. Připomínky jsou zamítnuty. a teď pilotní projekty a tak dále, to je pokryto. A teď jsme na řádku 2014, jenom připomínky zpravodaje, kdo je pro. Je to položka 2014. ne, nebyla to položka, opravuje se předseda, je to pozměňovací návrh 2014. Jsou to připomínky k nákladům e, dokumentační knihovny, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedo pravomoce pro jsou tedy na úrovni předsednictva a ne rozpočtového výboru v této věci. Navrhuji to samé, abychom zůstali ve shodě s předsednictvem. Stahuji tento pozměňovací návrh a navrhuji, aby těch 100 tisíc eur šlo do takzvané kontingenci rezervy. Vy hovoříte o 20, 2072. Eh, Já jsem myslel, že to bylo staženo eh, zpravodaj. Ne, při, předkládám ústní pozměňovací návrh. Předseda, paní Matera. Jo, a nome dei firmat... Ano, pane předsedo. Jménem těch, kteří podepsali pozměňovací návrh 4346, Jménem autorů mohu říci, že stahujeme tento pozměňovací návrh, protože jsme si vědomi toho, že to je otázka, která spadá do kompetence předsednictva, ale také se domníváme, že eh, tato eh, informační kancelář by eh, byla velice užitečná. Takže já navrhuji stáhnout tento pozměňovací návrh jménem všech autorů. Jinými slovy, určitý počet našich eh, kolegů, italských kolegů, které podporuje paní Gressle, měli v úmyslu předložit pozměňovací návrh, aby eh, se financovala kancelář Evropského parlamentu v Neapoli, eh, která by měla na starosti vytvářet kontakty, navazovat kontakty ve Středomoří. A zpravodaj eh, v tomto směru navrhl jiný pozměňovací návrh. A dospělo se k tomu, že po intenzivních eh, konzultacích, které pokračovaly do pozdní noci s autory těchto pozměňovacích návrhů, došlo k tomu, že autoři pozměňovacích návrhů si uvědomili, že bohužel nemáme ani právní základ, ani bohužel politický základ, protože předsednictvo se k tomu nevyjádřilo. Vezmu za příklad Například ten eh, dům historie. Tam už je rozhodnutí předsednictva, takže je možno postupovat dál. V tomto případě neapolské kanceláře tomu tak není. Takže ti, kteří inicia, Eh, iniciovali tento pozměňovací návrh a jejich eh, mluvčí Barbara Matera se rozhodli stáhnout tento pozměňovací návrh. Učinili tak zde veřejně na rozpočtovém výboru a učiní to také přetiskem, ale vzali na sebe určitou politickou iniciativu. Chtějí, aby předsednictvo tuto myšlenku podpořilo, aby ji vzalo za svou. Pak vznikne tedy politický eh, základ a právní základ a v opravném rozpočtu či v rozpočtu následně odpolednem už to budeme moci zohlednit. Takže vzhledem k těmto skutečnostem, pane e, zpravodaji, bylo, by se mi zdálo logické, aby váš pozměňovací návrh byl stažen máte slovo. Je to váš pozměňovací návrh. Jak jsem řekl, stahuji tento pozměňovací návrh a přicházím s ústním pozměňovacím návrhem, buď zde, anebo až bude řešena položka contingency reserve, tak až budeme e, o tom diskutovat, aby ta e, částka 100 tisíc eur byla tam věnována, abychom neměnili tu Eh, tu částku, tak podobně jako v té slavné záležitosti s AFETem navrhuji, aby zde byla eh, ta částka 100 000 eur věnována na nepředvídané eh, věci v rámci rezervy typu contingency reserve předseda. Takže já předkládám teď k hlasování pozměňovací návrh zpravodaje číslo 2072 v jeho ústní podobě. Takže už se nehovoří o Neapoli, Bohužel už se teď nehovoří o kapry, to je všechno skončeno. A je to tak. No, to samozřejmě bylo město první lásky Isabel Durand a i mé, ale prostě takhle se to má. Takže kdo je pro tu eh, rezervu na nepředvídané události, kdo je proti? Aha, budeme elektronicky hlasovat, abychom to zjistili ale vy, paní kolegyně, nebudete hlasovat, protože socialistů je v tomto sále příliš. Končím hlasování. 25 pro, 16 proti. Takže tak to budiš rozhodnuto. Můžeme tedy přejít k digitálním a tradičním publikacím 2059 zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A znamená to, že všechno ostatní, co se částek týče, padá pod stůl. Ano, přestup. A teď je to eh, pozměňovací návrh 994. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 44, 40 od Van Dalena. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 882 od konzervativců. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 922 od EFD. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže žádný pozměňovací návrh k této položce nebude přijat. A teď je parlamentárium 901 od EFD. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Další položka. Jsme na straně 231. 995 od GUE, zpravodaje pro eh, kdo je pro, zamítnuto a další pozměňovací návrh je rovněž zamítnut. A teď jsme na organizaci seminářů 2015 od zpravodaje, který se týká pouze připomínek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu GUE, co se týká částek, Zpravoda je proti, 989 eh, pro, proti, zamítnuto. 828, to je staženo, ale 884 od konzervativců pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Další položka 883, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A tady je pozměňovací návrh k Lisabonské smlouvě 2007 pro, proti, zdržel se. To jsou důsledky Lisabonu. Takže Vandalenův návrh jde pod stůl a teď příspěvky politickým stranám. 41.17, eh, Zpravoda je proti, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 44, 44 s jinými částkami zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 904 od EFD, zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Podobně jako ostatní e, k této položce. A teď jsme u e, příspěvků politickým nadacím. 41.18 e, pro, proti, zdržel se zamítnuto. 44.45, zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 903, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 2010 od zpravodaje. Lisabonská smlouva, to je přijato. 982 od GUE, zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti, děkuji zamítnuto a následující rovněž. 20.04 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A dostáváme se k pohotovostní rezervě. Už se přijali určité pozměňovací návrhy, které se k tomuto stahují a já vám teď navrhuji, abychom přidali 2008 a 2004 en bloc. Kdo je pro? Gerené. Jde o pozměňovací návrh 2008 a 2004 u pohotovostní rezervy. Kdo je pro? Proti? GUE. Kdo se zdržel? Jsou přijaty všechno ostatní prostě mizí. A teď EMAS. Je tady jeden pozměňovací návrh od zpravodaje. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď establishment plán 2060 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tím je parlament u konce, eh, teda eh, je financován. Ale Neskončili jsme se zprávou Fernandez. Teď je před námi soudní dvůr 2023 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ostatní se ruší a teď je 2024 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Další vypadává. A teď dočasné příspěvky 2026 pro, proti, držel se, přijato. Důchody 2027 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď předběžné položky 2028. E, pro, proti, zdržel se, přijato odměny a příspěvky 2029 od zpravodaje, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Nároky v souvislosti s nástupem do služebního poměru 345 od zpravodaje. Pouze částky. Kdo je pro? Omlouvám se, říká e, předseda. Návrh předložil výbor Jury. Zpravodaj je proti. Proti, ano. Takže kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Všichni. Takže to padá. Předběžná položka. 20-30 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 331 o vnější službě eh, od Jury, od externích jazykových službách. Proti většina, zamítnuto. Další odborné vzdělávání. Jury 332. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Společenské styky mezi zaměstnanci. Eh, pozměňovací návrh Jury. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. chápu to tak, že 2031, 2032 a 2033 zpravodaje jsou staženy. A teď se dostáváme k 2035, nákup, zpráva a udržba vybavení a programového vybavení. 2035, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Další položka, externí služby a tak dále. 2036, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A další stránka. Pozměňovací návrh Jury 336. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 337. Zpravodaj je zase proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 338 od Jury, kdo je pro, kdo je proti. Stejná většina, zamítnuto. 339 od Jury, stejná situace, stejná většina, zamítnuto. 340 od Jury, stejná situace, stejná většina, zamítnuto. 341 od Jury, stejná situace, stejná většina, zamítnuto obecné publikace 2034 je stažen, 342 od Jury, stejná situace, stejná většina, stejný výsledek, zamítnuto. A teď nároky spojené s nástupem a skončením 2038 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Platy a náhrady 2061 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď eh, hospodářský a sociální výboj, výbor 2020, jako Evropa 2020 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A to řeší položku a teď eh, odměny 2022 pro, proti, zdržel se, přijato. Ostatní se ruší. Dostáváme se k ostatním zaměstnancům 4104 od pana Hartonga. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Další položka 4105 od pana Hartonga. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dále různé výdaje. 46, 14, paní Vertman, kde pro? Proti. Zdrželi se. Většina je proti, takže zamítnuto. Dále tlumočení 2021 pana Fernandese, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Takže tím je vyřízena tato položka výboru regionů odměny. Zpravodaj stáhl svůj pozměňovací návrh. Dobře, takže to je staženo, takže budeme hlasovat o 01. Pan Hartong. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ostatní zaměstnanci. 41.02. Eh, pan Hartung. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále tlumočení. Výbor regionu 2040 pana Fernanda se zpravodaje. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. To vyřizuje tuto položku. Dále další vzdělávání 2037 zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále úklid a údržba 2041 zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále energetická spotřeba 2042 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, Přijato. Bezpečnost a ostraha 2043. Zpravodaj, kdo pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Na 2062 zpravodaj stáhnu, takže vnější externí služby 2044 zpravodaj, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Telekomunikační poplatky 2045 zpravodaj, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 844 zpravodaje odpadá. Dále eh, platy 2063 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. Schůze 2048 zpravodaj kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Komunikace a publikace 2047 zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní Evropský inspektor ochrany údajů 2050 zpravodaje, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 2064 zpravodaje, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní se dostáváme k ESVČ. Nejdříve pozměňovací návrh pana Hartunga 4107, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dále 197. Co navrhuje zpravodaj? Já navrhuji, abychom odsouhlasili čísla a odstranit rezervu. Stáhnout rezervu. Donc on mettrait ces crédits sur la ligne. Dobrá, takže to znamená, že prostředky by se jste měly dostat do této položky. Vy navrhujete, aby ty peníze byly dány z rezervy do položky, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže tyto prostředky se dostanou přímo do položky z rezervy. Takže dále 4107, pan Hartung, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. E, další řádek 4107 pana Hartunga, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. EFD navrhuje pozměňovací návrh, zpravodaj je proti, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 Eh, jestli dobře chápu, návrh zpravodaje je stejný jako ten, který jsme schválili. To znamená, že, um, že se zde z rezervy převádí peníze přímo eh, na odpovídající položku. Ano, je to tak. Eh, takže kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Sociální zabezpečení, pozměňovací návrh pana Hartunga je 4107, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále 4107 pana Hartunga, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Smluvní zaměstnanci. Je to nový pozměňovací návrh. ve kterém dochází ke zrušení rezervy a odpovědající prostředky jsou převáděny do položky, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále. A u dvou stovky je to stejné? Nikoli? Takže jste proti. Takže jste proti AFETu. Pan Gualtieri. A k pozměňovacímu návrhu 200. Podobně jak je tomu u návrhu AFETu, my jsme pro, zpravodaj je proti, my ale žádáme ústní pozměňovací návrh na uvolnění rezervy. A poté budeme hlasovat každý jinak. A my tedy eh, chceme, jak to bylo u předchozích pozměňovacích návrhů, aby eh, ty peníze byly v položce, nikoli v rezervě. Ano, dobrá. Takže jinými slovy, jste proto, se, jste pro pozměňovací návrh 200, ale zpravda je proti. Dobrá, takže budeme hlasovat o dvoustovce. Madame Jensen. Paní Jensen, já bych se chtěla jenom eh, zeptat na to, kdo zde předkládá ústní pozměňovací návrhy. Musíme se zeptat zpravodaje, jestli ústní pozměňovací návrh schválí, protože podle mého máme eh, eh, pravidlo, že zpravodaj musí schválit ústní pozměňovací návrh. Pane zpravodaji? Takže chcete uh, splitvout? Takže to, co jinými slovy navrhujete, je, že bychom měli nejdříve hlasovat o částce a poté o rezervě. Je to tak? To ale není pozměňovací návrh, to není ústní pozměňovací návrh. Dobrá, takže jsme se na tom dohodli, takže pozměňovací návrh 200. Pozměňovací návrh 200. Budeme hlasovat o částce. Jaký je postoj zpravodaje, pokud jde o částku? Eh, takže nejdříve budeme hlasovat o částce, poté o rezervě. Ale pokud neschválíme žádné, žádnou částku, potom nemůžeme nic dát do rezervy. Takže kdo je pro částku? U dvoustovky. Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte. Ještě čtyři lidi nehlasovali. Končím hlasování. 18 pro, 19 proti. Takže tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Musíme nyní hlasovat o rezervě? Ne. Ne, nejsou zde žádné částky, takže nemůžeme hlasovat o rezervě. Takže 201. Myslím, že situace je stejná jako předtím. Takže myslím, že budeme hlasovat stejně postupovat stejně. Takže kde pro? Proti? Děkuji. Změnil někdo své hlasování? Um, takže to nemusíme, nikoli, takže to nemusíme kontrolovat elektronicky. Dále, informační a komunikační technologie 2066, zpravodaj, kde pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. 2066 zkontrolujeme elektronicky. Návrh zpravodaje. Zdá se, že je to trochu nejasné, takže zkontrolujeme to elektronicky. Prosím, hlasujte. Už to skoro bude. 17 pro, 19 proti, takže to je zamítnuto. Nyní se dostáváme ke 41.08 pana Hartunga, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 202 to je návrh Gualtieri. Ne, zpravodaj říká, že to je stejná věc jako předtím, takže to je stejná většina. Je to tak? Ale Fernandez, pan Fernandez je není pro. Ano, dobře. Takže Vracíme se zde k návrhu rozpočtu, takže kdo je k, eh, pro návrh, eh, návrat k návrhu pro, proti, zdrželi se. Děkuji. Takže vracíme se zde k původnímu návrhu rozpočtu. Navrhujete něco, abychom dali do rezervy? Ne, nikoli. Nikdo to nenavrhuje. Oui. Ah. Pour lever la réserve. Bon, alors pardon. Alors on va voter. Takže zrušit rezervu. Dobrá. S ohledem na to, že zde měla být rezerva, v rámci tohoto pozměňovacího návrhu hlasovali jsme o tom. Spravodaj a nyní souhlasí se socialisty a chce zrušit rezervu. Takže kdo je proto? Proti? Zdrželi se? Takže zde nebude žádná rezerva. Takže se dostáváme ke 4296. A paní Gresle navrhuje rezervu, zpravodaj je pro, takže kde pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky, musíme to zkontrolovat. Jde o umístění do rezervy. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování. 24 pro, 15 proti, takže peníze jsou umístěny do rezervy 2,5 milionu. Nyní se dostáváme ke 41.08 pana Hartunga, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále 4, 203. 203. Budeme hlasovat tedy o navrácení se k návrhu rozpočtu, kdo je pro částky, proti, Zkontrolujeme to elektronicky, zkontrolujeme částky. Jedná se o pozměňovací návrh 203. Je to téma nábytku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 20, 20, takže zamítnu to. E, nemusíme tady hlasovat o rezervě, protože zde nemáme žádnou změnu čísel. 41.08, pana Hartunga pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, dále 41.03, pana Hartunga pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další položka 204 a FED. Zde máme podobný problém. Takže nejdříve budeme hlasovat o návratu k původnímu návrhu pro, proti, Zkontrolujeme to elektronicky. Takže to je pozměňovací návrh 204. Hlasujeme o částkách, o návratu k původnímu návrhu rozpočtu. Eh, hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasování. 19 pro, 20 proti. Takže se zde eh, nenavracíme k původnímu rozpočtu. Nemusíme hlasovat o rezervě, takže 205. Předpokládám, že to je stejné. Kdyby někdo změnil svůj názor, dejte mi vědět, jinak budu pokračovat. 206, stejná situace. 207, opět stejná situace, stejná většina, která to zamítne, takže je to zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 210, opět stejná situace, stejný postoj, stejná většina, která to zamítne. A nyní pilotní projekt. To už je pokryto. Eh, takže 2050 je na zpravodaj, kde pro? Proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky, protože zdá se, že zde jsou protichudné názory, takže hlasujeme elektronicky o 2051. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 16 pro, 23 proti. Takže tento pozměňovací návrh je zamítnut. To znamená, že nyní musíme hlasovat o 41.09 pana Hartunga, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 209. Nejdříve musíme hlasovat o částkách a poté o rezervě. E, Jak je postoj zpravodaje, pokud jde o částky? Pozměňovací návrh 209. Já souhlasím s částkami a navrhuji, aby těch 5 milionů to je v částce 3000 tisíce a další 3003, to je tedy ta rozpočtová poločka eh, a 209 je číslo změny. Takže anglicky. 5 milionů by mělo být uvolněno na základě formálního rozhodnutí otevřít eh, delegaci EU ve Spojených Arabských Emirátech. Dobrá, budeme tedy pokračovat následovně ve dvou fázích. Takže nejdříve částky. A poté uvidíme, jak to bude s rezervou. Takže nejdříve eh, částky zpravodaje pro, kde pro, proti, zdrželi se. Takže hlasovali jsme pro návrat k původnímu návrhu rozpočtu. Takže eh, nyní, pokud je o rezervu, když se podíváme na pozměňovací návrh, Vidíte, že je zde návrh, eh, aby 13 milionů 300 tisíc nebylo eh, v rezervě. Jestli chápu dobře zpravodaje, tak pouze 5 milionů by mělo být v rezervě. Ale zároveň by bylo specifikováno, že to závisí, eh, že to je tedy s ohledem na delegaci ve Spojených Arabských Emirátech, kde pro? Potřebujete ještě více času? Ještě jednou, zpravodaj navrhuje následující. Navrhuje, aby 5 milionů, nikoli, nikoli více než 13 milionů, ale pouze 5 milionů bylo v rezervě. Bude to 5 milionů, a které budou určeny Bude to 5 milionů, které budou určeny na delegaci EU. Nikoli, zpravodaj. Já jsem předložil návrh eh, a jako vždy jsem se snažil o kompromis. Snažil jsem se, že směřuji ke globálnímu kompromisu. Nyní stahuji ústní pozměňovací návrh. Dobrá, takže nyní budeme hlasovat o návrhu, aby 13 milionů 300 tisíc bylo dáno do rezervy. Je to tak? Ano, protože jsme se vrátili k původní částce v návrhu rozpočtu. A pozměňovací návrh měl také druhou část, a to 13 milionů 300 tisíc do rezervy. Takže o tom hlasujeme. Kde pro? Proti? Socialisté. Socialisté. Takže je to zamítnuto, není zde žádná rezerva. Ne, předseda se omlouvá, naopak. Máme rezervu 13 milionů 300 tisíc, takže to bylo schváleno. Takže zde budeme mít rezervu 13 milionů 300 tisíc. Předseda říká, začínám být trochu zmatený. Eh, dostáváme se ke konci. Takže 41.09 pan Hartunga. Ne, nikoli, předseda se omlouvá, postupuje příliš rychle. Externí zaměstnanci a externí služby. 2053 zpravodaje, kdo je pro? Kdo je pro? 2053 zpravodaje. Návrh 2053, kdo je pro, proti? Zkontrolujeme to elektronicky. 2053 kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasujte, hlasujte. Končím hlasování. Takže jak jsme na tom? Končím hlasování a výsledek je 20 pro, 19 proti. Takže tento pozměňovací návrh byl přijat. Takže další odpadá a pozměňovací návrh 209. O tom nemusíme hlasovat, nemusíme hlasovat od částce, ale musíme hlasovat o rezervě. Spravodaj? To je stejný případ. Takže už je to pokryto. Bon. Donc le, 200, le 2053 couvre toute la ligne. Dobrá. Takže 53 pokrývá všechno, celou tuto položku. Dobrá, takže tím se dostáváme eh, k 3002. Tam máme pozměňovací návrh 2054 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to musíme zkontrolovat elektronicky. Asi je to stejná většina jako předtím, ale raději to zkontrolujeme. Takže pozměňovací návrh 2050 4 hlasujeme elektronicky. Hlasujte rychle, prosím, kolegové. Končím hlasování. 21 pro, 19 proti. Takže to je velice malá většina. Další odpadá, všechno ostatní odpadá. Nyní se dostáváme k další položce. 2052 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To je opět ta stejná většina. Někdo nezměnil svůj názor od minula, takže to je přijato. To znamená, že další dva návrhy odpadají. A položka 3004, návrh 2056 pravodaj, kdo je pro? Proti? Opět stejná většina. Nikdo si to nerozmyslel mezi tím. Takže 2056 schváleno, další odpadají, takže se dostáváme pozměňovacímu návrhu 4009 pana Hartunga pro, proti, děkuji, je to zamítnuto. A tím se nyní dostáváme k poslední položce, pozměňovací návrh 2065 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A poslední pozměňovací návrh, týkající se organizační struktury. O tom můžeme hlasovat, zpravodaj proti, pro, proti, zamítnuto. Takže mnohokrát děkuji. Skončili jsme. Gratuluji všem. Gratulujeme zpravodaji. Ještě jednou gratulujeme zpravodaji. A já bych chtěl poděkovat zpravodaji. Ještě jednou blahopřeji. Zpravodaj a já ve dvě hodiny Vystoupíme před tiskem, abychom představili výsledky a chtěl bych vám všem poblahopřát k výsledku hlasování, protože se nám podařilo nalézt rovnováhu mezi závažnými opatřeními, které si vyžaduje současná krizová situace a našimi ambicemi. Takže členové výboru, kteří eh, a všichni ostatní, kteří zde nemají být na koordinátory, mohou odejít, ale požádal bych koordinátory, aby zde zůstali, abychom si mohli vyslechnout pana Böge. Budeme hlasovat 11. října o návrhu usnesení. Takže 11. října na naší schůzi budeme hlasovat o návrhu usnesení. Takže není krátká přestávka na několik minut.